Vážené kolegyně, vážení kolegové, než vstoupíme do naší práce, důležitá informace. V pátek tohoto týdne, teď po 30. bylo výročí přistoupení Španělska a Portugalska do Evropské unie a to byl velice významný krok, protože dva národy, eh, které trpěly celá desetiletí pod diktaturou, vstoupily do rodiny národů Evropy o 30 let později jistě nikoli v každý slib a nikoli v každé přání bylo splněno, ale zcela jistě byla posílena a stabilizována demokracie v těchto zemích jakož i boj proti silám diktatury a proti konzervativní politice. My v těchto dnech, dámy a pánové, zejména když se jedná o Španělsko a Portugalsko, jsme konfrontováni s tím, že sliby, které dává Evropská unie, musí být kombinovány také s dobrou životní úrovní pro všechny a nikoli s bohatstvím pro několik jedinců. Myslím si, že navzdory politickým směrům jsme si zajedno jako poslanci, že po 30 letech musíme slíbit, aby vnitřní trh v Evropské unii, hospodářská síla naší unie přispívala k tomu zejména po těch velkých obětech, které přinesly lidé ve Španělsku a v Portugalsku Portugalsko, aby slib hospodářského rozvoje vedoucí pro zlepšení životní úrovně pro všechny a pro práci především mladých lidí, abychom tento slib dodrželi e, zápis a